Allora, cari, care colleghe, cari colleghi, Vážení kolegové, přejdeme k hlasování ve volbě kvesterů. Máme pět míst a sedm kandidátů, takže budeme muset provést hlasování. Skrutátoři jsou stejní kolegové, kteří již velmi efektivně byli skrutátory při volbě eh, místo předsedů. Ověřme, zda jsou tito skrutátoři přítomni. Pan či paní Borselino je tady. Sogor. Ano. Jotov. Ne? Není? Pan Jatov je nahrazen paní Bak. Pane předsedo, Pane předsedo, já jsem se jenom zaskakovala, protože zde mám návštěvníky, tak žádám, aby se moji role ujal nějaký jiný kolega, prosím. Dobře, ale tedy problém se takto řeší, protože pan Jotov vlastně dorazil, takže může se zhostit svého úkolu. Uh, eh, Vago? Ano, všichni jsou přítomni. Kalinovský. Kalfin. Pereiro Rodriguez. Paní Borsellino. Paní Borsellino je tady, ano, takže všichni jsou tady. Výborně. Můžete prosím? se dostavit k jednotlivým urnám, hlasovacím urnám, prosím. A je třeba rozdat hlasovací lístky. A Můžeme začít eh, s hlasováním. Bene, così, poi tuo supporto. Onorevole Silvestris. Presidente, prego. Penso che... Vážení pan Silvestre. Je nějaké minimální nebo maximální číslo, preferencí, které můžeme vyjádřit. Cinque voti. Takže pět. Pět hlasů. Onorevole Silvestris, si possono dare cinque voti. Takže pět, pět hlasů, pět eh, možností je tam. Silvestre. Ha votato? Prego, prego. Vážení kolegové, kolego Kocolino,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 A questo punto possiamo dichiarare... Vážení, myslím, že proces hlasování kvestorů eh, se ukončil, ovšem výsledky budou ohlášeny v 15 hodin. Přerušujeme zasedání. Děkuji.